meine sehr verehrten Damen und Herren. Dámy a pánové, vážení kolegové, já bych navrhl, i když eh, zatím nejsme úplně všichni, abychom eh, začali. Náš host, švédská ministrině spravedlnosti, už eh, je přítomna a myslím si, že ehm, by bylo známkou zdvořilosti, kdybychom alespoň na půl včas začali. Dovolte mi, abych vás eh, za prvé všechny srdečně přivítal. Jedná se o první eh, pravidelné zasedání eh, právního výboru Evropského parlamentu po formálním zakládacím zasedání a nyní po letní pauze. Doufám, že jste měli všichni příležitost se dovolené alespoň trochu odpočinout a teď eh, se budeme eh, společně eh, k blahu našich voličů moci zasadit o svoji práci. Dámy a pánové, máte něco proti pořadu jednání? Vypadá to, že to tak není, takže považuji ho za takto přijatý. Normálně bychom potom přešli ke sdělení předsedy, což já tentokrát rozdělím a udělám jenom jedno nutné sdělení, které potřebujete vědět. Naše eh, zasedání se nahrává a přenáší eh, parlamentní televizi na internetu. A eh, potom bych odložil ta ostatní sdělení předsedly na někdy na později a mm, dal bych prostor našemu hostovi, aby nám představil, nám paní ministrině představila eh, program švédského předsednictví. A nyní tedy eh, vítám paní eh, Beatrice Askovou, švédskou ministrině spravedlnosti. Víme, že od 1. července je švédské předsednictví. My jsme v červenci vzhledem k tomu, že jsme měli eh, zakládací zasedání, mm, tak jsme se nemohli setkat se švédským předsednictvím, takže to je naše první příležitost. Vítejte srdečně zde mezi námi. Doufám, že s vámi potom budeme moci vést čilou diskusi. Máte slovo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 předsednictví eh, začalo bez eh, toho, abychom eh, se mohli navzájem setkat, já a váš výbor. Takže za prvé blahopřeji všem, kteří byli zvoleni do nového funkčního období Evropského parlamentu a zejména panu Lenemu k jeho zvolení předsedou výboru pro právní záležitosti. To je samozřejmě velice důležitý úkol a já se těším na spolupráci s vámi. Dnes se těším na to, že budu moci eh, představit eh, některé priority švédského předsednictví, zejména ty, které se týkají tohoto výboru. Nyní na konci eh, září, až navštívíte Stockholm, budeme si moci neformálně probrat otázky, které nás společně zajímají. Celkovým cílem pro švédské předsednictví je přispět práci Unie v oblasti zvyšování bezpečnosti pro naše občany. Chceme zjednodušit eh, cestování eh, a pohyb občanů, eh, pohyb jejich i jejich rodin přes hranice. V posledních několika letech Evropská unie přijala důležité kroky v oblasti vnitra a spravedlnosti, nicméně právě v nadcházejících letech se budou dít další věci, o které nám teď jde. Pracovní program a pro eh, spolupráci v oblasti vnitra a spravedlnosti z Hágu nyní bude muset být dále rozvinut. Eh, na zasedání šéfů státu a vlád v prosinci se bude eh, přijímat rozhodnutí o víceletém programu a tzv. stokholmský program pravděpodobně bude nejdůležitějším koncepčním dokumentem, kterým se bude řídit Eh, práce eh, Evropské unie v oblasti spravedlnosti a vnitra. Švédské předsednictví považuje eh, přijetí takovéhoto programu za jeden ze svých nejdůležitějších úkolů a naším cílem je, aby ten program byl ambiciózní, dlouhodobý a vyvážený. Měl by být ambiciozní v tom smyslu, že bude odrážet důležitost a rozsah evropské spolupráce v oblasti spravedlnosti a vnitra jak eh, nastal v posledních letech. Budeme muset určit skutečný politický rámec eh, toho, co chceme dosáhnout. To bude naším skutečným cílem. Mělo by to být záležitost dlouhodobá. Ty cíle, které budeme určovat, eh, by neměly mít časový horizont pouhých pěti let, ale mnohem delší. Máme eh, tu zkušenost, že v politice hold někdy trvá další dobu, než se některé věci prosadí, změny nastanou eh, déle, než by člověk chtěl v rozhodovacím procesu a proto eh, se musíme dívat dále, než je krátkodobý horizont. Náš program musí být také vyvážený, tak aby věci, eh, které mohou být vnímány za omezující soukromí, eh, byly vyváženy s něčím, co bude zase soukromí prohlubovat. Je velice důležité mm, nastolit příslušnou rovnováhu hákský program, myslím, eh, nedosáhnul té rovnováhy, abychom to mohli napravit. Východiskem pro nás je sdělení komise z června tohoto roku, které jistě znáte, které se poprvé projednávalo na neformálním zasedání ministrů eh, Rady EHA ve Stockholmu v červenci. Já mám takový dojem, že eh, Rada obecně podporuje ty hlavní linie tohoto sdělení. Obdrželi jsme za to určité, určitou chválu. Ten ta perspektiva občanů, eh, ze které komise vychází ve svém sdělení, je, myslím, velice důležitá. Oni popisují, eh, co chceme dosáhnout z pohledu občana. To je velice důležité pro mm, navýšení nebo rozšíření důvěry, pro hlubení důvěry občanů. A také ukazujeme, že jsme tady proto, abychom sloužili občanům. Budoucí spolupráce se bude muset soustředit na opatření, která přinášejí našim občanům v Evropě skutečnou přidanou hodnotu. Tady samozřejmě věci eh, občanského eh, práva jsou velice důležité. Nicméně není to věc jednoduchá. Nicméně lidé eh, se pohybují jinak než v minulosti a řada dnešních problémů by byla odbourána, kdybychom měli nějaké obecné zásady, které nám pomůžou se zaměřovat na ty konkrétní problémy na evropské úrovni. Další věc, na, kterou, na které se budeme zaměřovat, je eh, potřebná legislativa na evropské úrovni. Vždycky v naší politické práci je určité riziko, že se pustíme do práce, aniž bychom se ptali, jestli ta práce je opravdu nezbytná a je eh, také důležité, abychom eh, posuzovali eh, dopady už přijaté evropské legislativy a potom, abychom sledovali její naplňování. Je samozřejmě snadné přijímat rozhodnutí, která se nikdy do praxe neprosadí. A někdy jsme překvapeni tím, že se děje tak málo. Pokud ovšem přijímáme eh, rozhodnutí, tak eh, to neznamená, že eh, se ta rozhodnutí nepřijímají. Opravdu potřebujeme větší, někdy často více zatlačit, abychom ta rozhodnutí ovšem mm, dostali tam, kam chceme. Jedna z důležitých věcí je dosáhnout lepší kvality naší evropské legislativy. Samozřejmě všichni Všichni se tady na tom eh, shodnou, i když všichni tomu určitým způsobem přijímaj, eh, přispívají. Všichni vědí, že legislativa musí být jak komplexní, tak použitelná. Takže musíme zajistit, aby legislativa byla přístupná, aby byla pochopitelná pro eh, obyčejné občany. A tady eh, v tomto ohledu toho musíme udělat hodně. Eh, ve Stockholmu proběhne letos na podzim seminář a je velice důležité, abychom na všech úrovních eh, naší spolupráce se také vyjadřovali jazykem, kterým lidé rozumějí, aby nemohli jenom požívat eh, výsledků naší práce, ale aby eh, rozuměli i podrobnostem. To je velice důležité. To je eh, východisko pro demokratický systém samotný, aby lidé také lépe byli obeznámeni s tím, co tady tvoříme. Vzájemná důvěra mezi právními a administrativními systémy jednotlivých zemí je samozřejmě předpokladem dobré spolupráce. Komise ve svém sdělení hovoří o tom, že potřebujeme opatření na budování důvěry, jako jsou například jistá vzdělávací opatření, výměné programy pro zaměstnané. A tento názor komise já sdílím protože tohle souvisí s prosazováním našich závěrů, ale také to souvisí s tím, že ty eh, systémy ostatních neznáme stoprocentně, takže vždycky tady máme určitou úzkost nebo nedůvěru eh, v souvislosti s těmi ostatními systémy. Ovšem, eh, jakmile se jednou staneme členy EU, tak musíme vycházet z toho, že Mm, jsme se sem dostali na základě dlouhých vyjednávání a kontrol. Takže tady by měla existovat určitá základní důvěra. Přesto ale všichni víme, že když e, se podíváme na jednotlivé národní systémy, tak tam nacházíme nedostatky a problémy, které je třeba vyřešit. Ale v oproti ostatním systémům e, se stav, jsme ještě kritičtější. Proto komise eh, navrhuje, a i já s tím souhlasím, že bychom měli posílit eh, kontakty, že bychom měli dělat více výměn, tak abychom ty systémy ostatních zemí lépe poznali. A já jsem si jistá, že to pomůže eh, prohloubit vzájemnou důvěru, protože vzájemná důvěra nebo nedůvěra vzniká z toho, že nevíme, jak to u ostatních funguje. Jako švédské předsednictví se budeme snažit dělat vše, vše v našich silách k tomu, aby štokholmský program naplnil eh, přání občanů. Eh, také eh, předpokládáme mm, otevřený, transparentní proces pro to, aby se občané mohli zapojovat do veřejné debaty a věřím, že příspěvek Evropského parlamentu bude také důležitý. Spolupráce v oblasti občanského práva samozřejmě je obsažena mm, v, také ve sdělení komise i v obsahu naší mm, spolupráce. Máme tady e, revizi nařízení Brusel 1, což je jedno z nejdůležitějších opatření pro občanskoprávní spolupráci v EU. Jak jistě víte, jde o to, e, ve které eh, zemi eh, zodpovídá eh, soud na, za konkrétní příklad, když partneři nebo když strany jsou z různých zemí. A je zřejmé, že také výkon rozhodnutí v jiných členských státech je tam třeba upravit. Vypadá to velice technicky, nicméně pro občany je to velice důležité. Zelená kniha v, k Bruselu 1 představuje celou eh, řadu eh, eh, otázek a já si myslím, že zrušení řízení exekvatur je velice důležité, protože když dnes chcete vykonat rozhodnutí v jiné členské zemi, tak je třeba získat svolení příslušného soudu v dané zemi. To stojí spoustu času i peněz a proto komise navrhuje, aby tento požadavek exekvatur byl odbourán a já si myslím, že na této cestě bychom měli dosáhnout úspěchu. Doufám, že právní výbor eh, naši práci eh, eh, také bude řídit podle snahy, nebo bude podporovat Eh, svoji, naší mm, práci o, na zjednodušení eh, stávajících postupů. Na eh, začátku nového roku by měl být hotový návrh k změnění nařízení Bruselu 1. Švédské předsednictví se bude maximálně snažit komisi eh, proto vytvořit prostor, protože je opravdu důležité nejenom, aby ten návrh byl předložen, ale také eh, zabývat se různými náměty a nápady tak, aby eh, ta práce dále mohla pokračovat. Potom tady máme další velmi důležitou občanskoprávní otázku, která je velmi podstatná a o které jsme zatím debatovali tak ta se týká očekávaného eh, návrhu k dědickému eh, právu a odkazům. A na to čekají občané už dlouho a také to požadují. Už v Háksem programu jsme se toho dotkli, ale příliš v praxi se to od té doby nestalo. A i tady v této oblasti je velká potřeba. Lidé stále více cestují přes hranice nebo se usazují v jiných zemích a je zřejmé, že tady máme stále více přeshraničních dědických případů. E, podle jednoho počítání z roku 2000 se to týká zhruba 100 tisíc případů za e, rok a toto číslo roste. A tito lidé se setkávají s mnoha problémy. Například dochází k různým paralelním řízením a to je finančně i časově náročné. Někdy tyto případy odkazu a závětí jsou velice citlivé. Je to, je to velice citlivá otázka pro zúčastněné osoby solidarita v rodinách, by eh, neměla být eh, narušována nedostatkem eh, patřičných právních řízení. Podle mého potřebujeme tento právní nástroj. Parlament také už nalehal na komisi, aby v roce 2006 už předložila takovýto návrh na řízení a při rozhovorech s místopředsedou komise eh, Barotem jsme o tom hovořili, eh, připadá tomu vysokou prioritu a já si myslím, že bychom mohli zahájit jednání a položit základy eh, tohoto nařízení, které by mohlo být později dokončeno za španělského předsednictví. Chtěli bychom tedy v této oblasti učinit alespoň krok vpřed. Dalším důležitým projektem, který už byl započat před několika lety, je vytvoření společného referenčního rámce pro evropské smluvní právo. Chceme usnadnit legislativní práci v budoucnosti v této oblasti. Je třeba, abychom tedy připravili takový zastřešující výzkumný projekt a Eh, očekáváme zprávu od komise ke konci tohoto roku. Na základě této zprávy eh, chceme provést patřičná rozhodnutí. 22. a 23. října 2009 za našeho předsednictví se má konat konference ve Stockholmu na, tomto, na toto téma. A pokud jsem správně informována, tak předseda eh, Výboru pro právní záležitosti Evropského parlamentu též promluví na této konferenci, což je pro nás eh, velice důležité. Víme, že pan Léne eh, se velice dlouho zabývá těmito otázkami. Další otázkou, která souvisí se stokholmským programem, je pokračující projekt e-justice, elektronický systém spravedlnosti. Jedná se o to, jakým způsobem zjednodušit eh, přístup do právního systému, jak racionalizovat a zjednodušit soudní řízení, Důležité, důležitý, důležitou otázkou je, jak vyřešit eh, rozdílnosti mezi jednotlivými právními systémy v jednotlivých členských státech. A myslíme si, že akční plán, který byl přijat eh, radou v listopadu 2008, poskytuje dobrou platformu, na které můžeme dále eh, budovat. Důležitým eh, krokem je zahájení funkčnosti hm, portálu e-justice, který bude fungovat jako takové jednotné okénko a bude poskytovat přímý přístup k informacím o právních systémech a o eh, různých eh, soudních řízeních. Pokud všechno tedy půjde podle plánu, tento, tento portál by měl začít fungovat v polovině prosince. Tímto se otevřou dveře k právním systému, k informacím o právním systému pro mnoho lidí. tak to jim bude usnadněno pochopení jednotlivých eh, právních systémů a řešení různých sporů a problémů. Vážené poslankyně a poslanci, Světová ekonomika, já vím, že to není vaše, eh, vaše specifické téma, nicméně světová ekonomika prochází jednou z nejzávažnějších krizí v moderní době. Ehm, Evropa byla silně postižena ehm, touto závažnou krizí. Ehm, došlo ke ztrátě pracovních míst, a je zapotřebí, aby Evropská unie navýšila svoji, zvýšila svoji konkurenceschopnost a, a abychom se zaměřovali na inovativnost. V této souvislosti je důležitý komunitární patent a e, sjednocená forma sporů, které se týkají patentů. Abychom dokázali vyřešit problémy, které bohužel dlouhou dobu zůstaly nevyřešené a tímto napomáhali prohlubování inovaty, inovací v Evropě. Toto je velice významné i pro malé a střední podniky, Pro vnitřní trh je to také velice důležité téma, proto naše předsednictví se chce zabývat právě komunitárním patentem a e, jednotným e, řízením e, při patentových sporech. Zůstává ještě celá řada otázek, které bude třeba vyřešit. Nicméně můžeme dodat politický moment za našeho předsednictví. Můžeme tedy vykonat velký krok. Rada žádala soudního dvora eh, stanovisko, které by mělo eh, které by mělo určit, eh, zda toto jednotné vedení sporů v patentové oblasti je v souladu se smlouvou o Evropském společenství. Teď není vhodná příležitost k tomu, abychom se mohli zabývat eh, hlouběji tímto komplexním eh, problémem. Na to ještě bude čas. A eh, Rada si samozřejmě bude zaznamenávat názor Evropského parlamentu stejně, jak už si zaznamenávala, brala v úvahu názory parlamentu vyjádřené v usnesení z roku 2006 a 2007. Chtěla bych hovořit také o ochraně autorského práva. Teď mám na mysli návrh komise, který chce eh, rozšířit eh, ochranu zvukových nahrávek. Je to velice složitá otázka, která se týká mnoha lidí a mnoha různých hráčů. Na trhu Evropský parlament eh, přijal stanovisko k tomuto návrhu v prvním čtení. Rada souhlasí s mm, hodnocením parlamentu, eh, které uvádí, že mm, je důležité zajistit účinnou ochranu eh, práv výkonných umělců a že je třeba podporovat eh, umělecký projev. Doufáme, že navrhovaná směrnice tuto situaci vyřeší. Chceme dát eh, prioritu jiným eh, dalším právním nástrojům, především patentům a souvisejícím otázkám. Chceme také vytvořit lepší prostředí pro podniky, zejména pro malé a střední podniky. Důležitý způsob, jak to dosáhnout, je snažit se snižovat eh, administrativní zátěž, již jsou podniky vystaveny. O 25 do roku 2012 chceme snížit administrativní zátěž. A mm, o to více ještě se o to budeme snažit, protože teď procházíme finanční krizí. Švédská vláda e, si také sama stanovila tak podobný e, cíl, e, jedině s tím s rozdílem, že naším cílovým rokem je rok 2010. Všechny malé podniky eh, si stěžují na nadměrnou byrokracii. A kdybychom toto břemeno ještě navyšovali, bylo, stěžovali bychom jim situaci a proto musíme se společně snažit jim tuto administrativní zátěž snižovat. Evropská komise v únoru předložila návrh o mikropodnicích. A e, rada měla e, určité potíže s, touto, s těmito směrnicemi, které se zabývají garantiera jämförbarhet och transparent, které se zabývají účetnictvím podniků Cílem je, abychom se dostali z této slepé uličky a mm, doufáme, že se nám to povede i v úzké spolupráci s Evropským parlamentem. A skutečně můžete ovlivnit situaci tím, že budete klást otázky, až se bude hovořit o tomto tématu. že budete spolu s námi usilovat o to, aby se břemeno pro malé střední podniky snižovalo, protože, jak je vidět, je čím dál tím těžší. Dalším eh, tématem, kterým se rada zabývá, je vyjednávání o návrhu komise o um, evropské formě um, združení podnikatelského, což je Evropská soukromá společnost s anglickou zkratkou SPE. Tento eh, návrh je eh, součástí eh, takzvaného Small Business Act, což je legislativní norma o malých podnicích. Můžeme například diskutovat na radě o tom, zda se máme zabývat přeshraniční aktivitou eh, v souvislosti s těmito eh, evropskými soukromými společnostmi. Zda například eh, ve správních radách mají být představitelé zaměstnanců v těchto evropských soukromých společnostech. A o dalších detailech. Pane předsedo, dámy a pánové, to jsou eh, velice aktuální témata, kterými se budeme zabývat v následujících měsících. Chtěla jsem eh, vám je zde navrhnout eh, a velice ráda budu odpovídat na vaše dotazy. Uvidíme se opět na konci září a doufám, že budeme tedy moci pokračovat naší výměně názorů. Pokud, eh, pokud vám nebudu moci odpovědět na všechny vaše dotazy, tak eh, se budu snažit vám je zodpovědět na konci tohoto měsíce. Děkuji vám za spolupráci. Paní ministrině, mnohokrát vám děkuji za eh, tento opravdu obsáhný eh, úvodní v eh, komentář. Já si myslím, že jste pojmenovala přesně ta jména, která nás tady zajímají v posledních měsících i letech a kterými se budeme zabývat i do budoucna. Prakticky nic jste nevynechala a mám ten dojem, že švédské předsednictví se opravdu do toho postavilo silně a stojí na obou dvou nohou. A nyní dám eh, slovo kolegům jako první. Eh, tady máme Diane Wallace. Thank you very much. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat paní ministrini. Chtěla bych zdůraznit právě to, co říkal pan předseda. Provedli jste detailní analýzu toho, co nás zajímá, co chcete dělat v příštích měsících. Je to skutečně nabitý program. Pro mě je velice obtížné se k tomu vůbec vyjádřit, ale možná bych měla poukázat na rozdíl mezi všemi těmi oblastmi, které jste raznila, během vašeho předsednictví. Chcete, aby se opět nastartovala práce v těchto oblastech? A dále je to otázka stokholmského programu. Zdá se, že to je pro vás dlouhodobá záležitost. V podstatě se se zmínila o deseti letech. Pro tento výbor je štokholmský program naprosto klíčový, především se ohledem na občanské právo, možná to nevypadá, že se tím příliš zabýváme, ale naopak je to naše téma. Potom je dobře, že tam je Brusel 1, dále, že tam je také rámec pro spolupráci. To znamená, pokud se nám podaří ukončit řízení exkvator, tak to bychom velice vřele přivítali. Dále práce na projektu e-justice a především vaše zmínka o vzdělávání právníků, všech právních profesí, aby se lépe poznali z jednotlivých členských států. To je také nesmírně důležité. říkám si, že z dlouhodobého hlediska, pokud chceme skutečně pomoci našim občanům i našim podnikům, tak je zde určitá obava, že ještě neřešíme takové projekty jako je CFR anebo evropské smluvní právo, protože jakýkoliv vztah, do kterých vstupují jak občané, tak našich, naše podniky jsou na základě smluv. Pokud by se nám podařilo zjednodušit eh, jednak obchodní, podnikatelský život i jejich soukromý život, tak bychom mohli nabídnout jak občanům, tak podnikům něco hmatatelného a to z dlouhodobého hlediska. Někteří z nás by také rádi věděli větší doraz nejen v oblasti spolupráce soudů, praktických věcí, což je vynikající, já vás od toho nechci nějak odrazovat, ale bylo by dobré, abychom tam měli něco dlouhodobějšího. Třeba jak zajistit poskytování takzvaných černých dopisů, které se používají někdy v případě smluv, čili to by zjednodušilo zcela jistě život našich občanů. Kolega Speroni. Kolega Speroni. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám, paní ministrině. Chtěl jsem upozornit na následující téma, a to je svěření nezletilých dětí po rozvodu eh, rodičů nebo jejich odloučení. Doposud eh, dochází ke sporům, eh, často velice bolestným, a dochází k tomu, že soudy ve svých rozhodnutích eh, spíše ehm, favorizují toho občana, který je jejich státním příslušníkem, než ten, který by spíše měl tedy pečovat o, o to dítě z jiných důvodů. To znamená tedy, že Soudy eh, v těchto eh, otázkách rozhodují často ve prospěch svého státního příslušníka. Já bych chtěl vědět, eh, jaké úmysly má švédské předsednictví v této oblasti. Děkuji, pan kolega Cijevka. Bardzo dziękuję panie przewodniczący. Dołączam się do podziękowań skierowanych pod adresem pani minister. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chtěl bych se připojit k těm, eh, kteří přivítali prezentaci vaší práce. V podstatě uplynuly už dva měsíce a také vzhledem k tomu, že probíhaly evropské volby, tak jsme neměli příliš mnoho času. Máme určitý sklus. Sklus dvou měsíců. Ale paní ministrině nám předložila takový program, že věříme tomu, že využila i letních eh, dovolených, i našeho předvolebního období, čili s velkým uspokojením můžeme konstatovat, že trendy, které předkládá švédské předsednictví, jsou v podstatě totožné s našimi cíly. Jsme také spokojeni se skutečností, že jste zdůraznila skutečnost štokholmského programu. Chtěli bychom pracovat na tomto projektu, aby fungoval po celé Evropě, v rámci celé Evropské unie a chceme také z kvantitativního hlediska zajistit, aby občané Evropské unie měli větší právní jistotu. To znamená, chceme jim ulehčit život také v oblasti podnikání. Není to snadné, bude to dlouhodobý proces, ale zcela správně jste naznačila, že to je otázka dlouhodobějšího vývoje, čili budeme potřebovat celou řadu dlouhodobých eh, opatření. Dále musíme zlepšit eh, důvěru ze strany občanů. Musíme se zaměřit na bezpečnost občanů na základě právních nástrojů, které máme v tuto chvíli k dispozici. Tady mám konkrétně na mysli Brusel 1, který se týká uznávání soudních výnosů v oblasti občanského práva. Říkám si, zda by nebylo dobré, a tady mám na mysli velice krátké období, kde bychom mohli rozšířit tuto oblast. Naznačil to pan Speroni, Například, když se podíváme právě na eh, dopady eh, rozvodů, dědických řízení a tak dále. Paní ministrině, vy sama se to zdůraznila ve svém projevu. Tyto otázky jsou nesmírně důležité, velice často jsou to bolestivé eh, zkušenosti pro řadu občanů. Bohužel tyto případy narůstají ve svém počtu a bylo by dobré, kdyby je řešil jeden typ soudu. Čili Těšíme se na vzájemnou spolupráci a doufám, že budeme pracovat eh, právě eh, pro naše občany. Možná by bylo dobré, kdybychom eh, také v naší práci přijali určité právní nástroje, pomocí kterých by jednotlivé členské státy mohly spolupracovat se třetími zeměmi. Velice často dochází k tomu, že sousední země Evropské unie, a nyní bych eh, dal příklad Švédska a Norska. Norsko není členem Evropské unie, máte společnou historii, řešíte stejné problémy, ale celá Evropská unie by mohla hovořit pouze o otázkách, které jsou důležité pro občany nebo podniky Švédska a Norska. Během předešlého mandátu jsme, jsme eh, se zabývali otázkou vyřešení těchto problémů. Byl vyslán jasný signál, že toto řešení sporů bude možné a chtěl bych vám také poděkovat, že jste nás přizvala ke štokholmské diskusi a já se velice těším, že budu mít možnost s vámi hovořit. Děkuji paní kolegyně Lichtenberger. Děkuji mnohokrát. Já bych měla několik specializovaných otázek. Za prvé, hovořila jste o dědickém právu a mě by eh, velice zajímalo více podrobností. Eh, kterým směrem eh, se ubírají úvahy švédského předsednictví. My jsme vedli dlouhou debatu k tomuto tématu. o problematice eh, otázek souvisejících s dědickým právem, zejména pokud jde o úpravu eh, sídla. Takže kam se ubírá uvažování švédského předsednictví v této věci? Za druhé, eh, výkon přes rozhodnutí v zahraničí, hraničních rozhodnutí. To je otázka velmi sporná. Já jsem eh, také členkou dopravního výboru a tam máme velké problémy s eh, přeshraničním výkonem eh, trestů za přestupky. Samozřejmě jde o to, že eh, lidé eh, domácí eh, vždycky zaplatí celou pokutu a v cizinci prakticky nikdy, nebo jenom výjimečně což eh, vede k nekoherentnosti chování eh, v přeshraničním styku, abychom tak eh, řekli. To znamená, že Italové, Švýcaři a Rakušané jezdí v Německu rychleji než doma, protože vědí, že jejich pokuta není vykonatelná, což obecně souvisí s přeshraničním, tedy s přeshraničním výkonem rozhodnutí v občanskoprávním řízení. A tady se mi nabízí další otázka. Já si myslím, že je velice nutné, zejména v oblasti bezpečnosti dopravního provozu, proto jsem to uh, zmínila, aby se toto vyřešilo. Vidíte, uh, že by uh, eh, nastával nějaký pozitivní posun na úrovni rady? A z, jako poslední otázku bych se zeptala na patent společenství. O ten my už jsme probírali několikrát na tomto výboru a Říkali jsme, že takový ten patent, eh, pokud by byl dobře nastaven, by byl maximálně produktivní. Čili já bych se zeptala, jestli eh, pořád trváte na eh, té představě Apple nebo na otázce těch odvolacích instancí. A jak vnímáte otázku toho, že evropská úroveň by eh, mohla ovlivňovat eh, evropský patent více, pokud eh, by se na úmluvě o evropském patentu podílelo mnohem více členských teda států než jenom členské státy EU. Dobrá, děkuji paní kolegyně Lichtenbergerová a posledním na seznamu je kolega Bringwer. Grazie, presidente. Děkuji vám, pane předsedo. A zejména bych chtěla poděkovat paní ministrini. Vysoce jsme ocenili její eh, přednesení programu švédského předsednictví. Hovořila o tom, že oblast eh, svobody, mm, bezpečí spravedlnosti má sloužit především občanům. Až tento prostor má být ještě rozšířen. V evropských volbách ale nevolilo příliš mnoho mm, lidí. E, také nás varují některá e, referenda. Evropa se nachází v delikátním okamžiku a e, zásadní význam má vztah mezi Evropou a občany. Občan musí mít možnost eh, se na eh, vlastní rukou a na vlastní oči přesvědčit eh, o tom, co pro něj Evropská unie činí. Občanské právo je důležitým pilířem. A to proto, že spravedlnost, zejména v občanských sporech, ovlivňuje každodenní život občanů. A na základě této úvahy pak můžeme dosáhnout růstu a také mm, určitého uspokojení mezi občany. Dnes ještě mm, občané nejsou dostatečně spokojeni, abych to jak si vyjádřil. Já souhlasím s některými body, které jste zde uvedla, chtěl bych zmínit například to, že je třeba přejít z generálních, z všeobecných eh, zásad eh, k jednotlivým konkrétním jednotlivostem a že je třeba zjednodušovat legislativu. Současná společnost je velice rychlá, potřebuje mm, rychle dosahovat eh, cíle. Eh, nebezpečím archaického práva je to, že převládne forma nad obsahem. Je pravda, že právo vždy musí mít tu určitou eh, formu, nicméně neměly by převládat archaické formy vztahů, právních vztahů. Nejde tu teď jen o technologie, ale také o zjednodušení eh, spravedlnosti, které, která mohou právě spravedlnost přiblížit občanovi. A to je důležitá cesta, kterou bychom se měli obírat. Svět politiky se více věnuje trestnímu právu než občanskému. Možná ehm, se nezabývá dostatečně občanským právem. A je třeba znovu obnovit eh, tuto rovnováhu. Eh, cesta Eh, na kterou jste se vydali, pokud bude rozhodně pokročovat eh, dál a pokud dosáhne výsledků a uskutečňování a prosazování jednotlivých norem, jak říkala paní ministrině, by bylo skutečně tím nejlepším řešením. Kromě harmonizace a zjednodušení legislativy je důležitá také důvěra důvěra mezi jednotlivými členskými státy a jejich právními systémy a důvěra mezi občany a e, systémem spravedlnosti. E, důvěra mezi členskými státy, tedy jejich e, právními systémy, je velice důležitá. Dosud není dokonalá, protože jednotlivé právní systémy jsou poměrně izolované a představitelé Eh, tedy profesionálové eh, v oblasti práva ještě neznají eh, právní systémy jiných členských států. Teď nehovořím o hlavních představitelích, ale o právní profesi jako takové celkově. Je tedy třeba, abychom poznávali jednotlivé postupy, abychom znali jednotlivé aspekty postupů, jakým způsobem dochází k rozhodování soudu například. A z toho také vycházejí problémy při uznávání soudních rozhodnutí nebo také vzdělávání soudců. Nejde teď jen o mládež, která studuje právo, ale také o e, profesionály dané oblasti, tedy soudce a podobně. Je e, třeba se e, zabývat nejen tedy komunitární legislativou, ale také Eh, otázkami jednotlivých členských států, jejich právních systémů. A teď bych se chtěla ještě vrátit k tomu Small Business Act, tomu eh, té legislativě pro malé podniky. My máme legislativní a především administrativní systém, eh, který působí velká břemena. Toto břemeno dolehá mm, velice těžce na ekonomické subjekty. Evropa je eh, prostorem pravidel. Evropa je velká, má důležitou úlohu ve světě ze dvou důvodů. Kvůli svému sociálnímu statutu a kvůli tomu, že ehm, prosazovala a zahajovala tento systém pravidel, především demokratických. Ale pak došlo k tomu, že těch pravidel začalo být příliš. Ehm, pravidlo, které je navíc, eh, není dobré pravidlo. Proto bychom se měli snažit zjednodušovat situaci. A Doufám, že společně eh, s Radou a Evropskou komisí Evropský parlament může postupovat. A že můžeme tímto způsobem dosáhnout k rozšíření tohoto evropského prostoru svobody, bezpečí a spravedlnosti. Děkuji, já bych si dovolil připojit jednu připomínku a dvě krátké otázky a potom eh, dáme příležitost paní ministrini aby nám na všechno odpověděla. Tak za prvé, já bych se připojil k tomu, co říkala Diana Wallis. Všechno, co jste eh, nám zde přednesla, eh, eh, bych mohl podepsat. U stokholmského programu bychom si ovšem přáli, aby například ten vývoj, pokud jde o společné evropské společenské smluvní právo, by šel ještě o trošku dál, než navrhuje komise. Zatím je to velice technické a netýká se to příliš toho hmotného obsahu. Jde o to, že Evropa srůstá a roste společně a e, e, vnitřní e, trh je opravdu důležitý pro občany a musí se dále rozvíjet. A potom druhá věc, o tom hovořil kolega Cvěvka. Bohužel jsme eh, zažili to, že například v otázce uplatnitelného práva a eh, v některých konkrétních otázkách se rada neposunula, protože tam jsou obrovské protiklady, například mezi eh, toho například švédského modelu rychlého rozvodu a mm, toho modelu, kdy prakticky nelze dosáhnout rozvodu. Eh, I eh, Nisejská smlouva eh, chce nějaká flexibilnější řešení. Často se stává, že někdy vůbec není nějaké řešení. Takže jak se k tomu staví švédské předsednictví? A třetí věc, o tom hovořil kolega Bellingwera, já si myslím, že jeden z ústředních problémů při uplatňování evropského práva je ta prostá skutečnost, že valná většina lidí, eh, kteří uplatňují právo, a to jsou advokáti a eh, soudci, o něm eh, prakticky nic nevědí. Musíme zlepšit kvalitu dalšího vzdělávání a vzdělávání právníků, juristů. A proto by mě zajímalo, jak chce švédské předsednictví při své práci na toto klást důraz. Paní ministrně, máte slovo. OK. Det här blir ju enkelt. Från min första synpunkt. Děkuji mnohokrát. Je tady celá řada otázek, chtěla bych za ně poděkovat. Chtěla bych poděkovat za veškeré poznámky, pokusím se být maximálně konkrétní, pokud bych snad něco vynechala, tak mě prosím, pane předsedo, připomeňte dané otázky. Takže v první řadě Dana Wallis hovořila o časovém výhledu z krátkodobého, z dlouhodobého hlediska. Podle, mé, podle mého názoru se zabýváme otázkami, které potřebují hodně času a především ty otázky jsou složité v oblasti občanskoprávní. právní takže tam se musíme zaměřit na ten další horizont. Celá řada lidí chce, abychom uspíšili například smluvní legislativu, ale upřímně řečeno, jednotlivé členské státy nás příliš nepodporují. Takže švédské předsednictví se z tohoto důvodu rozhodlo, že uspořádá tu danou konferenci, abychom mohli tyto otázky detailně probrat. Zdá se, že je nezbytné, abychom získali více zkušeností, znalostí a až poté se můžeme dohodnout a můžeme pracovat na konkrétních věcech. Zdá se, že tato bude velice plodná, pokud chceme, aby došlo k dalšímu vývoji. Takže z tohoto důvodu pořádáme tuto konferenci. Doufám, že to bude inspirující a doufám, že jednotlivé členské státy projeví zájem o tato témata. Bohužel švédské předsednictví nemůže udělat nic, pokud samotní ministři neprojeví zájem. Nyní otázka rozvodů, otázka dětí a kdo je za ně zodpovědný. Máme umluvu, kdy tyto věci by měly být eh, maximálně rychle implikovány. Potřebujeme zajistit především podporu pro děti v rozvedeném manželství. Je důležité, aby děti, rodiče, i když se rozvedli, neustále měli pocit odpovědnosti za své děti. A je to důležité i pro samotné děti, aby věděli, že jejich rodiče se nezříkají své odpovědnosti vůči nim. Komise zde musí se hrát také důležitou úlohu a jednotlivé otázky se budou probírat eh, na výboru pro občanská práva, kde budeme probírat i jednotlivá prohlášení z této oblasti a já pevně věřím, že všechny tyto otázky probereme a zvládneme během švédského předsednictví. Tyto otázky se týkají například eh, toho, kdo je zodpovědný právně za děti, potom eh, je to otázka návštěv dětí u rozvedených rodičů, čili tyto otázky jsou velice důležité a musíme na nich pracovat. Nyní otázka dědického řízení. Jaký je náš přístup k těmto problémům? V tuto chvíli nemám návrh ze strany rady a to pro nás bude naprosto důležitý základ, bude důležité vědět, jak návrh komise vypadá. Je to složitá otázka, celá řada členských států vyslovila určité obavy, takže tady budu velice opatrná, než ten samotný návrh z komise rada obdrží. Také jsem zaslechla, že bych měla hovořit pomaleji, aby tlumočníci byli schopni zvládnout eh, můj projev. Nyní otázka přeshraničních pokut eh, v případě dopravních přestupků. Tento systém by měl začít eh, fungovat hlavně v případě soukromého práva bychom měli implementovat efektivní systém. Máme takzvané postupy malého aktu, Small Act Procedures, čili je tady určité opatření, ale nevíme, do jaké míry toto dané opatření funguje v praxi. Rozhodnutí, které bylo přijato dost nedávno, ještě potřebuje určitý čas, abychom mohli v praxi zjistit, jak funguje. Čili musíme zapracovat především na té stránce implementace. Řidiči kamionů, turisté, kteří překračují hranice, musíme uplatňovat stejné předpisy v dopravním provozu, ať už přijíždíte z jakékoliv země. A pochopitelně když člověk musí zaplatit pokotu, tak se s tím nedá nic dělat. Ten systém musí fungovat všude. Dále patent. Může to ovlivnit Evropská unie? Nebudeme pracovat pouze mezi jednotlivými stranami nebo stranami sporu, ale je tady ještě další dimenze. Je zcela určitě důležité, abychom se bavili otázce patentu pro celé společenství. Musíme v každém případě udělat vše pro to, aby to bylo výhodné a schůdné pro malé a střední podniky, což v tuto chvíli je téměř nemožné, pokud v tuto chvíli nemáte velké finanční prostředky, abyste mohli Eh, iniciovat soudní řízení a zaplatit ho v jednotlivých členských státech, tak je to nemožné. Máme tady právě spoustu malých inovativních eh, podniků, které nakonec přijdou o svůj patent, o svůj nápad. A pro nás je velkou výzvou, abychom vytvořili pravidla a předpisy, právní postupy, které budou jednoduché a hlavně, aby si je jednotlivé podniky mohly finančně dovolit. Hmm. Je tady celá řada otázek, řada sporů. Naopak je tady lobování, abychom měli složitý soudní postup, ale je to otázka finančních prostředků. Musíme hlavně snížit finanční prostředky na to, aby systém patentů mohl fungovat. Čili ty počáteční diskuse probíhají velice dobře, je tady určitá vůle, ochota, vzájemné porozumění, že se s tím něco musí udělat je důležité, abychom vytvořili ten jednotný systém soudního řízení v případě sporů v oblasti patentů. Takže slyšíme, že je tady ochota změnit stávající systém na druhou stranu. Ti, kteří mají dobrou zkušenost, by měli svoji zkušenost sdělit ostatním, abychom je mohl obecně využít pro naše podniky, abychom mohli zajistit určitý pokrok. Dále Řím 3. Švédsko je dobrým příkladem toho, jak je Řím 3 složitý a pochopitelně v radě musím přijmout to rozhodnutí Švédska. Pochopitelně za Švédsko vím přesně, co bych chtěla prosazovat, protože švédský parlament by nikdy nepřijal to, že lidská práva nemůžeme prosazovat ve Švédsku vždy. Prosazujeme lidská práva, když se člověk provdá, ožení, tak by měl mít možnost také se rozvést, pokud nechce žít se svým partnerem. A máme zkušenosti našich občanů, kteří dlouhodobě žijí v zahraničí a nemají možnost procesovat svá základní práva, například právo na potrat a tak podobně. Čili chápeme, že v jiných zemích ta kultura a to pojetí je jiné, ale chci pouze zdůraznit, že jiné země by měly být ochotny spolupracovat v těchto oblastech. V tuto chvíli je tady ne, určité neporozumění, takže jsme neměli ještě možnost předložit konkrétní návrh. A já bych chtěla říct jasně, pokud by komise předložila návrh, tak pochopitelně je naším úkolem, abychom na něm pracovali tak, jak je tomu v případě všech ostatních portfolií a záležitostí. To je tedy mé osobní stanovisko. Je tady ještě celá řada dalších otázek, na které pracují jednotlivé členské země, ale zcela jistě obecně lidská práva nesmíme nějak podkopávat a omezovat. A to je pro nás naprostým klíčem ke všemu. V jednotlivých členských státech se někdy řeší zcela zásadní otázky, které jsou blízké konkrétním životům našich občanů. Musíme respektovat systémy v jednotlivých členských státech, ale velice často jsou to technické záležitosti, určité byrokratické překážky a já jsem ochotná hovořit o tom, co je praktické, co je z technického hlediska možné. Ale co se týče lidských práv, tak tady člověk musí být vždy velice opatrný, obezřetný, především když chcete vytvářet politiku, která vychází ze vzájemného respektu a úcty, protože to, co je respektováno v jedné zemi, může být velice citlivou otázkou v jiné zemi. Tedy budeme postupovat v takovýchto případech, takže občansko-právní případy, především rodinné právo. Tyto věci jsou skutečně důležité pro všechny z nás, kteří žijeme v zahraničí, takže musíme být velice opatrní a kvůli tomu to řešení bude trvat možná déle. Ale lidé eh, se stěhují, žijí v zahraničí a život se velice rychle mění. V podstatě pokulháváme za realitou. Musíme zmodernizovat naše systémy, abychom vytvořili skutečně Evropu pro naše občany. Paní ministrině, děkuji vám mnohokrát za toto informativní vystoupení. Bylo to opravdu už takové, eh, takový skvělý eh, zlatý hřeb na začátek našího eh, nového legislativního období. Vzhledem tomu, že už nemáme žádné další dotazy, tak vám mnohokrát poděkuji a budu vám přát hodně úspěchů do zbývajících měsíců vašeho předsednictví. Děkuji. So, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, ich möchte jetzt, bevor wir auf den nächsten regulären Punkt übergehen, ganz kurz. Dobrá, kolegové a kolegyně, ještě předtím, než se eh, dostaneme k dalšímu věcnému bodu, tak eh, sdělení předsedy bych doplnil. Eh, chtěl bych vám sdělit, že zasedání odpoledne 3. září odpadá dnes máme eh, tlumočení francouzštiny, němčiny, italštiny, eh, španělštiny, češtiny, eh, maďarštiny, polštiny, slovenštiny a bulharštiny a rumunštiny. Také máme tady k dispozici organigram sekretariátu výboru Jury. Potom pan Juraj Švarc byl jmenován i co by soudce eh, soudu první instance a sice místo pana eh, Daniela Šváby a naše bývalá kolegyně, dlouholetá koordinátorka a sociální demokratka tady na výboru Maria Berger, eh, která také byla ministrní spravedlnosti, byla jmenována soudkyní Evropského soudního dvora. A to je jasné, že vztahy našeho výboru s Evropským soudním dvorem eh, prohloubí. Potom eh, eh, jsme měli zasedání koordinátorů před tímto zasedáním a chtěl bych vás požádat o souhlas s celou řadou bodů. Za prvé první čtení během tedy z posledního legislativního období, to, jsme, to tady máme poprvé, k prvním věcem prodloužení ochranné lhůty u autorského práva, o tom už jsme tady hovořili. Potom jde o rozhodnutí ke společenskému právu, tam jde o zveřejňování eh, různých povinností souvisejících s různými podniky a týká se to směrnice e první 1.11. Potom se jedná o trestní opatření související s prosazováním eh, ochrany duševního vlastnictví. Potom je tady ochrana eh, průmyslových vzorů potom eh, délka funkčního období eh, ředitelů agentur a potom jde o eh, platné právo v rozhodových věcech. O tom jsem právě hovořil. Jinými slovy, podporujeme, potvrzujeme tím, že je to formální akt, nicméně máme celou řadu legislativních iniciativ, které byly rozpracovány a podle článku 39 nebo 200 92 smlouvy eh, a eh, potom eh, bychom tedy toto měli potvrdit nadále. Potom se to týká i Justisu, potom se to týká ehm, teď tady nemám vhodné německé slovo, of European Authentic Act. A potom tady máme iniciativní zprávu k otázce následovnictví a závětí. A potom kolegyně Volis na tom pracovala a to jsou ty uh, promlčecí lhůty uh, s, uh, v oblasti dopravních nehod uh, přeshraničních. Takže tím vás budeme stručně informovat. Také vám musím informovat o tom, že tady máme celou řadu věcí, kde jsme se rozhodli, že zpravodajové zůstanou a tam, kde zpravodajové nám odpadly, tak ty frakce, které ty zprávy měly, se znovu mohou rozhodnout o novém člověku. A potom jsme se dohodli, že kolega López Estures z EPP eh, bude eh, zodpovídat za eh, aktuální naléhavé sporné záležitosti, kolega Luigi Berlinguer za právní základ, paní Geringer de Orenburg za kodifikaci a tady za rekodifikaci, potom máme celou řadu stálých zpravodajů, za prvé pro ověřování pověřovacích listin, to jsme vždycky měli v praxi takhle, to je kolegyně Luigi Berlinguera, jako, potrav, jako pozorovatel evropské eh, sítě eh, k právním věcem je Diana Wallis a to také eh, bude zodpovídat za konferenci v Hágu, na tom jsme se už tady shodli. E, potom jsme se jednozmyslně rozhodli, že kolega Cvěvka, kolega Rabka, kolegyně Volist a kolegyně Lichtenberger a kolegyně, kolegy Spirony budou e, zodpovídat za imunitní záležitosti. Potom kolega Čaja bude odpovídat za rozpracovanou zprávu Skrutiny 5 já budu nadále odpovídat eh, za zpravodajování v osvobození eh, malých a středních podniků eh, od bilančních deklaračních povinností. Potom tady budeme mít stále zpravodaj pro imunitní záležitosti Volis Čarnecky, Volis Klivič a ještě jedna kombinace tady bude. A potom tady budeme mít Pan Flieger, pan Flieger, jednal se o pan Tobias Flieger, ano, omlouvám se. Potom tady budeme mít ještě celou řadu zpravodajů pro uh, stanoviska výboru kolegyně Volis uh, eh, k směrnici o ochraně spotřebitelů. A myslím si, že to je jenom tak jako dobrý přehled o tom, co jsme dnes dopoledne dohodli. Takže teď se dostáváme k bodu 5. A já jsem velice rád, že zde mohu přivítat generálního ředitele právní služby Evropské komise, pana Romera. Je o nás vzácným hostem. Je to opravdu eh, velmi vzácné, kdy eh, eh, právní služba jedné instituce kontaktuje tu druhou. Nicméně jsme rádi, že, jsme, že jste tady a nás by opravdu velice zajímalo, něco, co eh, jsme eh, vždycky eh, tady už měli v posledních letech. A sice měli jsme rozdílná stanoviska k právní službě evropské, tedy k právnímu základu. A my bychom se chtěli zeptat, co k tomu vedlo. A potom ehm, si myslím, že bychom tady měli se do toho rovnou pustit. Pane Romero, máte slovo. Merci beaucoup, monsieur le président. C'est normal que vous m'ayez vu assez peu. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Je dost běžné, že jste si mě nevšiml, protože tady sedím po dvou měsících, tak se asi neměl možnost se na mě vzpomenout, takže bych chtěl poděkovat za pozvání, že se mohu vyslovit k tomuto tématu. Byl jsem generálním ředitelem zvolen před dvěma měsíci, takže bych vás chtěl požádat určitou schovývavost, protože je pravděpodobné, že možná ty technické aspekty jsou vám známější než mě. La presse, euh, Bruxelles a fait trop, Bruxelles ne fait pas assez, il est rare. Eh, pane předsedo, velice často v médiích slyšíme, že Brusel dělá buď příliš mnoho, anebo příliš málo. Velice zřídka si přečteme v novinách, že Brusel dělá něco správně podle patřičného právního základu. A nemluvě o tom, že je tady hodně nejasností, že lidé nechápou a nerozumí, jak vůbec fungují naše instituce. Takže Soudní dvůr řekl, že výběr a volba právního základu je naprosto zásadní. Vycházíme z protokolu z roku 2001 a z tohoto důvodu volba právního základu má dalekosáhlé dopady. Máme tady velice důležité precedenční právo, čili nejdříve budu hovořit o výběru právního základu a pak budu hovořit o principech, které se používají při výběru právního základu. Dále pohovořím o kumulaci jednotlivých právních základů a pak budu hovořit o konkrétních problémech, které se týkají jednotlivých pilířů, které vycházejí ze stávajících smluv. Na závěr bych chtěla pohovořit o tom, že se situace může změnit, pokud bude přijata Lisabonská smlouva. Pokusím se být stručný Já jsem většinou se vyjadřoval na konci různých projevů, takže také rád odpovím na vaše dotazy. Pokud se zvolí určitý právní základ, tak to má velice důležitý dopad. Jednak je to otázka rozdělení pravomocí mezi jednotlivými členskými státy. V rámci společenství výběr právního základu určuje také rovnováhu mezi jednotlivými institucemi, čili chceme zachovit, zachovat demokratické fungování Evropské unie. Když říkáme, že výběr právního základu určuje rozdělení pravomocí mezi společenstvím a členskými státy, tak to říkáme proto, že je tady určitý rozdíl mezi tím, co se stane ve členských státech. Ve společenství máme pouze pravomoci, které vyplývají ze smluv. A někde na to možná zapomínáme. Nyní budu číst článek 5 smlouvy. Je důležité, aby společenství jednalo v rámci kompetencí, které jim byly uděleny. Musíme vycházet ze smluv. Nemáme nic jiného, nesmíme nic jiného si vymýšlet, než používat dané smlouvy. Nicméně tady vzniká často problém, že na tomto základě každý zákon ze společenství musí vycházet ze smluv, musí mít svůj právní základ. Ale bohužel ty právní základy jsou různé, jsou odlišné a to už potom není neutrální záležitost. Dávám příklad, například ve zdravotnictví. Článek 152 eh, zakazuje jakoukoliv harmonizaci. Už tady jsou konkrétní rozsudky, například, eh, které se týkají reklamy, kdy instituce musely vycházet eh, z jednotného trhu a musely zakázat reklamu na tabakové výrobky. Někdo říkal, že to bylo z důvodu ochrany zdraví, čili právní základ byl jednotný trh, ale to nebylo správné. Pak jsme udělali svoji práci, udělali jsme revizi. Druhý příklad je oblast životního prostředí, článek 175 smluv. Zde členské státy mají možnost upevnit svůj právní základ eh, pomocí harmonizace. Čili zde vycházíme z nařízení o jednotném trhu, které naopak stanoví mnohem přísnější podmínky pro členské státy, které chtějí posílit ochranu v této oblasti. Čili to není neutrální záležitost. Čili záleží skutečně, jaký právní základ si vyberete. Dále svoboda a možnost poskytovat služby nedávno. Tady byla dlouhá diskuse, která probíhala ve světle ekonomické krize. Byla tady otázka ratingu kreditních společností. Museli jsme dát dohromady text, který hovořil o používání ratingu v rámci vnitřního trhu, protože jsme neměli nařízení. Muselo to být také uplatněno ve všech členských státech. Čili jsme v tomto případě nechtěli dát příliš prostoru pro jednotlivé členské státy. Další věc je také důležité zachovat institucionální rovnováhu a demokratické fungování našich institucí. A tady se objevuje nejvíce případů u soudu. Typ sporů proti parlamentu proti radě nebo eh, rada proti komisi a tak dále, všichni proti všem, to je velice často nebo nejčastější soudní řízení, které probíhá. V první řadě bych měl zdůraznit, že princip institucionální rovnováhy a demokratického fungování není jednosměrným procesem. Instituce nemůže používat tento princip, ale je to princip, který je používán všemi institucemi, ne výlučně pouze jednou institucí. A jak je patrné, do této chvíle soudní dvůr velice usilovně chránil práva Evropského parlamentu a snažil se předejít takzvanému demokratickému deficitu v rámci evropských institucí. Obecně řečeno, tato precedenční právo vychází z toho, že se Rada velice často chce vyhnout procesu spolurozhodování s parlamentem, čili aby neměl parlament možnost se vyjádřit a to se řeší potom u soudu. Čili spolurozhodování by mělo být použito v případě, kdy to požaduje zákon. Máme tady nedávný případ, který bych rád zdůraznil. Říká se tomu takzvané druhotné, eh, je to směrnice o druhotné legislativě, je to právo na azyl 133 eh, lomeno 2006, eh, kde je požadována konzultace, postup konzultace s parlamentem, ale bylo to potom, nebo to mělo být rozhodováno prostřednictvím postupu spolurozhodování. Většinou rada má právo eh, rozhodnout eh, na základě kvalifikované většiny, poté co konzultuje parlament, například rozhodnout o seznamu tzv. bezpečných zemí a soud zrušil tuto směrnici poté, co se podíval na tento případ a udělal velice významný rozsudek, který se týkal budoucího fungování institucí. Soud uvedl, že fungování institucí je jasně zakotveno ve smlouvách a není to na samotných institucích nebo na jednotlivých státech, aby rozhodli jinak. Čili jsme vázáni smlouvami a ne institucionální vůlí. Soud by měl mít možnost používat eh, sekundární legislativu, nesmí je umožňovat institucím, aby šly nad rámec smlouvy. To by šlo proti principu institucionální rovnováhy. To znamená, že každá instituce by měla mít eh, možnost provádět své kompetence a přitom respektovat ostatní instituce. Takže doufám, že jsme si všichni uvědomili, dopad eh, tohoto soudního rozhodnutí je nesmírně důležité. V minulosti ten přístup byl mnohem flexibilnější a co bylo možné eh, z hlediska smluv, ale myslím si, že toto soudní rozhodnutí velice objasnilo, jak eh, mají instituce jednat. Nemůžeme si rozhodovat sami nebo libovolně bez ohledu na smlouvy. Dále bych chtěl pohovořit o principech, pomocí kterých rozhodujeme o výběru právního základu, nebo když máme možnost výběru několika právních základů a dále otázka pilířů, čili nejdříve principy, tak jak jsou definovány soudním dvorem. V první řadě výběr právního základu musí vycházet z objektivních prvků, které jsou předmětem soudního přeskumu. Nemůže to být otázka politické vůle, ale musíme vycházet ze soudního přeskumu, který vychází pochopitelně z jednotlivých faktů a skutečností daného základu. Dále, právní základ musí být vychá, musí také vycházet eh, z samotného obsahu legislativy, která má být eh, schválena. Pokud máme možnost výběru několika právních základů v případě jedné legislativy, tak eh, nemůžeme vybrat ten právní základ, který by vedl k nějakým postupům, které nejsou kompatibilní ehm, s běžnými postupy, které by byly vlastně protizákonné. Například, když soud zdůraznil a neustále zdůrazňuje, že právní základ musí vycházet ze samotného účelu a cílu dané legislativy. A to musí být předmětem ústavní kontroly. Pracoval jsem jako právník, ne přímo v radě, ale v komisi, čili nemůže rozhodovat pouze jedna instituce. Otázka volby právního základu nemůže vycházet eh, pouze z nějakého dohodnutého postupu v minulosti, ale skutečně musíme striktně aplikovat eh, působnost smluv nebo smlouvy. Já jsem pochopil, že někdy musíme odolat určitým tlakům. Nevybíráme právní základ, eh, protože chceme změnit určitou politiku v dané legislativě, ale protože chceme prosadit určité postupy. A ty postupy vycházejí z prvního základu, který jsme vybrali a ten výběr musí být eh, udělán na základě signálu, který nám vyšle soudní dvůr. Například eh, dioxid titanu, nejsem odborníkem na toto téma, ale například tento rozsudek, který se týkal tohoto případu mm, oxidu titanu a jasně stanovil právní základ, který měl být správně vybrán. Čili samotný obsah toho právního nařízení musí být rozhodující pro výběr právního základu. To je velice důležitý princip. Jak uvedl sám soud, pokud v rámci jednoho, jedné legislativy jsou dva různé cíle. Pokud můžeme dokázat, že jeden cíl je nadřazený tomu druhému, tak tam není žádný spor, nejsou žádné pochybnosti, musí se právní eh, základ podřídit tomu prvotnímu nadřazenému cíli dané legislativy. Pokud nicméně nejsme schopni zjistit eh, ten hlavní účel dané legislativy, tak musíme vzít v úvahu paralelně dva právní základy. A to je možné pouze v případě, kdy jednotlivé postupy vyplývající z právních základů jsou vzájemně kompatibilní. Eh, takže soudní výnos oxidu titanu vedly k revizi tří eh, legislativ eh, a hlavně určování právního základu pokud děláme přeskum legislativy a je tam prokázáno, že ten cíl eh, je chybný, tak eh, musíme stanovit eh, primárnost a dlouhořadost jednotlivých cílů a z toho musí vyplynout také výběr právního základu. Soud řekl, že pouze výjimečně, pokud ta legislativa má naplnit několik cílů zároveň, které jsou vzájemně propojeny s jedním nadřazeným cílem, tak eh, musíme vycházet z jednotlivých respektivních právních základů. Nicméně, pokud tyto postupy eh, nejsou vzájemně kompatibilní, tak tyto základy nemůžeme vzájemně eh, použít. A teď se dostávám k otázce té nedostatečné kompatibility. Dostáváme se někdy do situací, kdy máme možnost si vybrat. Máme dva různé právní základy, které by měly být použity v té legislativě, nicméně ty postupy nejsou kompatibilní. A možným řešením je rozdělení, čili vytvoření dvou oddělených návrhů. Když jsem pracoval v eh, oblasti rozpočtu, tak eh, nebylo moc příjemné dělat toto dělení, ale nemůžeme mít pouze jenom vizuálně krásný rozpočet, ale měli jsme koketní případy, bylo to většinou extrémní případy, kdy oba cíle byly 50 na 50, čili bylo skutečně možné se rozhodnout, která ta legislativa bude dominantní, ale důležité bylo podívat se na ty postupy, zda jsou dostatečně kompatibilní či ne. V případě nekompatibilních postupů, tak do této chvíle nemáme dostatek soudních výnosů, abychom dali jasné stanovisko, ale eh, potom v případě s oxidem titanu, tak eh, se tato otázka kompatibility postupů a tedy právní základů mnohem lépe vyjasnila a je vidět, že soud v tomto případě dává možnost Evropskému parlamentu, aby učinil pozměňovací návrhy a dává právo radě, aby potom naložila konkrétním specifickým případem s pozměňovacími návrhy Evropského parlamentu, aby se tedy tyto postupy učinily kompatibilními. V případě spolurozhodování Rada musí konzultovat parlament na základě jednomyslnosti, protože tady je to jasné. V případě spolurozhodování Rada podle kvalifikované většiny může hlasovat o parlamentních pozměňovacích návrzích, které byly přijaty komisí. A tento postup nicméně by nefungoval, pokud by rada se nedohodla jednomyslně, čili soudní dvůr zcela jasně eh, se k této otázce nebo k této situaci konkrétně vyjádřil, že tyto dva postupy nejsou kompatibilní. Nicméně dvůr řekl, že je možné mít dva kompatibilní postupy. Jeden by byl spolurozhodování s většinou a druhý by byl postup rady s nebo bez konzultací parlamentu, pokud by eh, se rada rozhodla na základě kvalifikované většiny. A opět odůvodnění soudu bylo takové, že zájmy parlamentu musí být ochráněny a eh, tyto postupy musí být kompatibilní. Co se nelíbilo radě v případě eh, spolurozhodování, spolurozhodování aby mohlo v podstatě omezit rozhodovací pravomoci rady. Ale důležité je, aby tyto postupy byly kompatibilní. Jsou tady ještě dva postupy, které jsou dost vágní a jeden z nich bude velice důležitý, až bude ratifikovaná Lisabonská smlouva. V prvním případě se jedná o to, a tady souhlasíme s právní službou rady, pokud rada bude jednat sama nebo konzultovat parlament, tak je možné udělat kompatibilní postupy, když rada jedná podle kvalifikované většiny a nebo podle postupu, kdy rada vychází z jednomyslnosti. Nicméně oblast kompatibility, kde ještě není žádné precedenční právo, a to bude velice důležité v budoucnosti, tak na jedné straně máme možnost to spolurozhodování a na druhé straně máme rozhodování jednomyslnosti na půdě rady, kde je také postup souhlasu eh, Evropského parlamentu. To může být velice důležitý postup v budoucnosti, hlavně pokud eh, vejde v platnost eh, Lisabon. Článek 352 by nahradil článek 302 stávající smlouvy. Nicméně uvidíme, k čemu konkrétně dojde. Co se stane, eh, když tady máme určité šedé zóny mezi jednotlivými pilíři, to znamená mezi prvním a druhým pilířem a mezi druhým a třetím pilířem. Vše, co jsem eh, do této chvíle řekl o důležitosti výběru právního základu, eh, vychází z principu mutandis v druhém případě. Ale je tady ještě jeden doplňující prvek, který vyplývá z článku 147 a tento článek uvádí, že smlouva o Evropské unii neovlivňuje smlouvu pro společenství a z nich vyplývající legislativu. S jinými slovy, na základě interpretace soudu, pokud určitá legislativa může mít částečně právní základ v prvním pilíři, tak je nemožné přijmout právní základ z druhého nebo třetího pilíře. To je to samé, jako když jdete po dálnici a musíte řídit na pravé straně. Je to pouze možné částečně v rámci třetího pilíře. Tam se můžete odkázat zpátky k druhému nebo k prvnímu pilíři. Tady padlo velice důležité soudní rozhodnutí, například eh, to bylo soudní rozhodnutí eh, při znečišťování moří loděmi. První pilíř umožňuje, aby členský stát použil trestní postih v případě takovéhoto znečištění a to potom spadá do třetího pilíře. Pokud se dobře pamatuji, tak to byl spor, který zahájila komise, ale také to bylo podpořeno Evropským parlamentem. Měli jsme tedy jeden takovýto případ, který byl velice jasný. Pokud bychom měli pokračovat se systémem jednotlivých pilířů, tak nedošlo k příliš velkým změnám nebo rozdílům mezi prvními dvěma pilíři. Taky existuje soudní výnos z oblasti eh, externí politiky, politiky bezpečnosti, který potvrzuje to, co jsem říkal. Eh, to se týkalo toho znečištění lodní dopravou, to soudní rozhodnutí v oblasti znečištění lodní dopravou, takže doufáme, že dojde k implementaci Lizabonské smlouvy v následných týdnech a otázka zní, co se konkrétně změní. Opět nebudou zde velké změny, Eh, především co se týče důležitosti výběru právního základu, neměly by zde být ani velké změny, které se týkají principů, které řídí výběr právního základu. Ale určité věci se změní. Všichni doufáme, že dojde k zlepšení, ale uvidíme. První věc, která se změní, je, že zmizí samotné pilíře. To by mělo ku pomoci tomu, eh, že když si vybereme soudní základ, tak to bude jednodušší, protože smlouva bude mnohem jasnější, hlavně co se týče harmonizace trestního práva a všeho, co se může v této oblasti vysvětlit. Čili ty šedé zóny mezi pilíři, ty jednotlivé spory, které se tam objevují, by měly zmizet. Co se týče společné zahraniční a bezpečnostní politiky, která spadá do druhého pilíře, tak eh, v této oblasti mám pocit, a to je můj osobní názor, že i když zahraniční politika bude mít eh, své konkrétní předpisy a pravidla, tak eh, způsob, jak budeme z politického hlediska řešit tyto problémy eh, budou zjednodušeny. Jedna, které budeme mít eh, vysokého zástupce pro zahraniční politiku, který bude zároveň místopředsedou komise a ten by měl umožnit lepší vztahy s Evropským parlamentem, protože bude vytvářet novou službu, eh, službu pro zahraniční záležitosti, která bude základem pro všechny tyto věci, čili tady bude další komunitární orgán, čili tuto chvíli máme zvláštní postupy, ale já si myslím, že postupně, jakmile vstoupí Lisabonská smlouva v platnost, tak eh, bychom se měli zbavit veškerých eh, tenzí, veškerých napětí, která možná vznikají. Druhý důležitý faktor, který by měl také zjednodušit situaci, eh, jak už jsem říkal, jsou tady určité problémy s výběrem právního základu, tak Lisabon bude tím zářným příkladem toho, jak bude fungovat parlament. Vlastně se rozšíří působnost spolurozhodování ze strany parlamentu do všech sektorů komunitárních politik. Riziko nebo problémy v této oblasti by se měly zmírnit. Nicméně nejdříve k tomu může dojít až na jaře. Je tady určité Eh, určité riziko, že vznikne problém opět článkem 352. Jak už jsem říkal, pravomoci parlamentu se s novou smlouvou zvýší, rozšíří. Eh, potom tady máme eh, tady článek 352, ale opět nemáme žádné judikáty, které by nám mohly říci, jak je to harmonizováno s procesem spolurozhodování. Pro mě ta otázka je zatím tedy otevřená. Další věc, která je jasná v Lizabonské smlouvě, je rozlišení legislativních a nelegislativních právních předpisů. Text Lizabonské smlouvy je mnohem lepší než to, co máme v tuto chvíli. Situace by měla být významně zjednodušená. Stanovisko institucí a život institucí jednotlivé vztahy mezi nimi by se měly zásadně zjednodušit. Nicméně je tady rozlišení mezi právními, tedy legislativními a nelegislativními právními předpisy a to zase bude mít další důsledky. Nejen to, že práce rady bude veřejná, ale také předběžné konzultace s národními parlamenty budou veřejné. Co se týče meziinstitucionálních vztahů, tak z osobní zkušenosti eh, vím, že to jsou témata, které dají zcela jistě prostor dlouhodobým diskusím a zcela jistě přespějí k tomu, aby právní služby jednotlivých institucí měly spoustu práce a pokud chcete, tak až budeme mít jasně, jasnější představu o konkrétních problémech, tak velice rád se sem vrátím a opět se k tomu vyjádřím. Děkuji za pozornost. Děkuji vám mnohokrát. Já už jsem 15 let na tomto výboru členem a zatím nikdy si nepamatuji, že by tady byl generální ředitel eh, právní služby komise, ale takhle bychom to mohli udělat častěji. Dokážu si představit, eh, že eh, takovýto dialog by mohl být dokonce pravidelný. Bylo to velice informativní a byl to také dobrý úvod a, a, jedn, a na nejvýš zajímavá debata. Já sám bych měl tři otázky které by mohly odstartovat tu debatu. Za prvé, vy jste poukázal na to, že eh, po Lisabonu budou věci jednodušší, ty eh, klasič, eh, klasické konfliktní oblasti, které se týkají spolurozhodovacího procesu, fakticky odpadnou, protože parlament je prakticky vždycky zapojen. A to si myslím, že bude zásadní posun, ale vyplývá z toho moje druhá nebo třetí otázka. I ze zkušenosti hmm, vím, že v minulosti jsem měl takový dojem, že komise eh, vybírá právní základ eh, podle toho, jestli to eh, dává smysl politicky zapojit parlament nebo ne. A já mám poměrně nedávný příklad, a sice návrh komise k eh, mm, hromadným žalobám v oblasti konkurenčního práva. Eh, my máme eh, usnesení, kterým by se mělo umožnit sporozhodování. A sice, že by se to nemělo týkat jenom výlučně konkurenčních aspektů, ale Kdyby se jich to týkalo jenom výlučně, tak by rada rozhodovala kvalifikovanou většinou a parlament by pouze vyslechla. Takže to je jenom takový eh, příklad eh, z posledních praktických zkušeností. A mě v této souvislosti zajímá, jak funguje ta technika rozhodování o právním základu uvnitř Evropské komise. To znamená, a příslušné generální ředitelství, ať už to je eh, životní prostředí, eh, konkurence nebo vnitřní trh, eh, přijdou s nějakou myšlenkou a zeptají se právní služby? Nebo v jaké fázi jste vy vlastně zapojeni do toho řízení? A, hrajete roli vlastně i v tom politickém rozhodování? Na to bych se vás chtěl zeptat. Máme-li ještě nějaké další dotazy, tak je můžeme položit teď, nebo tak možná můžete odpovědět rovnou. Děkuji, pane předsedo. Já teď nemám konkrétní odpovědi na specifické příklady, ale mohu vám říct, jak probíhá rozhodovací proces v komisi. Především nesmíme zapomínat, že komise je politická instituce, nikoli technická. Podle jednacího eh, řádu komise žádný návrh nesmí být projednován kolegiem komisařů bez eh, stanoviska mm, právní služby. Takže Eh, vrchní zástupce eh, právní služby a eh, další hlavní představitelé jednotlivých výborů jsou lidé, kteří se účastní schůzí komise. A pokaždé, kdy je to zapotřebí, je tázán ten vrcholný představitel právní služby, aby vyjádřil své stanovisko o možnosti právní základu v některých případech, které jsou mimořádně delikátní, právní služba od samého počátku, eh, tedy co je uveden nějaký návrh, spolupracuje na přípravě technického návrhu. A my se především zabýváme tedy výběrem eh, právního základu. Proto mohu otevřeně říci, eh, že někdy právní služba, někdy ve velice pozdním stádiu, se zjišťuje, že eh, nebyl správným způsobem eh, zvolen právní eh, základ, nebyly proskomany patřičným způsobem, ale alternativy. A od té doby, co já na tomto pracuji, jsem se ale s podobnými případy nesetkal, protože jsme naprogramovali naše činnosti tak, abychom s velkým předstihem věděli, jaká témata se objeví na diskuzi kolegy a komisařů. A e, proto my eh, předem už můžeme kontaktovat patřičné eh, služby v komisi a ve smyslu článku 152 jim řekneme, že nemůžete harmonizovat eh, dané, danou oblast. Pokud chcete postupovat nějakým jiným způsobem, pokud chcete například vytvořit nějakou, nějaké nařízení, pokud se například dohodnete u těch ratingových agentur na tomto, tak není třeba si volit právní základ eh, svobody usazování. Tím by se totiž komplikovali členským státům situaci. A proto my eh, můžeme určitým způsobem pomáhat eh, daným službám komise a upozornit na to, že je vhodné vybrat si jiný právní základ. Právní základ je totiž eh, přeskoumáván a proto je třeba eh, mít jasně tedy stanovený obsah daného legislativního aktu, aby se mohl zvolit správný právní základ. A to podle Rady právní služby. 24 let eh, se zabývám ehm, prací v právní službě, ono je velice snadné někomu vyčít, že se spletl. Ehm, častokrát už jsme se účastnili eh, různých eh, schůzí, na kterých se říkalo, nemáte si vybírat eh, tento právní základ, protože to bude mít ty a ty dopady mohlo by se vám stát, že budete mít ještě víc problémů. A proto my se snažíme také vybírat eh, právní základ na základě předchozích judikator soudního dvora. Právníci, experti na, na tyto právní základy spolupracují na tom, abychom dosáhli co eh, nejjasnějšího právního základu, který bude přijatelný Děkuji. Eh, I eh, samozřejmě my nejsme žádná nevinná jehňátka. Eh, I my se musíme samozřejmě podílet na tom, aby práva parlamentu byla nadále prohlubována, nebo snažíme se o to. Máme ještě nějaké další dotazy? Tak nejsou v tuto chvíli. Vypadá to tedy, že to bylo vyčerpávající a uspokojivé. Mnohokrát vám děkuji a budeme se těšit příště. Teď dostáváme se k bodu 6, zůstáváme tak hořka u tématu. Eh, eh, dostáváme se od právní služby komise do právní služby parlamentu. A my tady máme celou řadu nových členů výboru, takže na začátku bych asi měl zmínit několik určitých informací pro všechny, eh, kteří neznají to spolupráci mezi právním službou a právním výborem tohoto parlamentu a předsedou. Je to taková trojjediná dvojice, zejména pokud se jedná o právní zastoupení na vejnek našeho parlamentu. Já jsem velice rád, pane Perero, kdybyste tohle také mohli, mohl úvodem nějakým způsobem zmínit. Eh, že... Děkuji vám, pane předsedo. Je mi líto, že vám musím říct, že moje téma není tak intelektuálně na výši, jako prezentace mého kolegy, který hovořil přede mnou. Já budu hovořit, pane předsedo, a vážené poslankyně a paní poslanci, o e, tom, co právní služba společně s dalšími orgány Evropského parlamentu Eh, vykonávají. Máme mm, velice důležitý úkol eh, mm, v Evropském eh, parlamentu musíme reprezentovat národní i nadnárodní politiky. Členské státy musí mít nějakého aktéra, který je eh, reprezentuje u eh, soudního dvora. To platí, platí u všech eh, judikatů, to platí u všech druhů sousudů. V článku 20 řádu Evropského parlamentu stojí, že předseda parlamentu má pravomoc reprezentovat instituci ve svých uh, právních stazích, tedy ve stazích Evropského parlamentu. To znamená, že eh, prezident, předseda Evropského parlamentu může pověřit právní službu, tedy mě jako právního poradce Evropského parlamentu, abych reprezentoval instituci ve všech případech, kdy eh, má být přítomen nějakému eh, sporu představitel parlamentu. A to platí od doby předsedy Enče a tato eh, tradice byla vždy zachována. Ředitelé, eh, k nímž patří i zde kolega, mě mohou také eh, zastoupit. U soudního dvora tedy mohou zastupovat parlament tito zaměstnanci a zástupci Evropského parlamentu. A na základě statutu mají určitá práva. Já tedy na um, doporučení kolegů vybírám eh, advokáty a eh, to tedy nejen na doporučení kolegů, ale také na základě jazyka, v němž bude vedeno řízení. Jazyk, jímž eh, je řízení vedeno, samozřejmě není zanedbatelná věc. To je tedy naše prvotní úloha, kterou jsem vám chtěl popsat vy, my, tedy Evropský parlament, můžeme jednat takým způsobem u eh, soudního dvora. Ehm, celá řada ehm, právních základů umožňují Evropskému parlamentu, aby se účastnil nějakého řízení u dvora můžeme my sami eh, požádat eh, o tuto přítomnost, nebo eh, jsme dokonce žádáni o to, jsme součástí tohoto postupu. A jedná se například o článek 230 kontrolu legality, které se týkají aktů Rady nebo komise. Neměli bychom ale zapomínat také na to, že kontrola legality může být vyžadována mnoha dalšími stranami, ať už se jedná o nějaké rozhodnutí a, nebo nějaká, nějaké obecné listiny, které mají e, dopad na třetí osoby. Tento článek už byl několikrát využit a možná, že by naše instituce mohla uvažovat o tom, že i um, že by se někdy mohlo stát, že právě Evropský eh, parlament by mohl být takto povolán k odpovědnosti. Pak je tu článek 136, který, ehm, který stanoví, jakým způsobem mohou, můžeme být zastupováni u soudního dvora jako Evropský parlament. Jsou tu určité žádosti o předběžné vyjádření, například jakým způsobem si mají soudci v jednotlivých státech vykládat určité e, články komunitárního práva. Pokud jde k nějakému problému, tyto členské státy, jejich soudy se obrátí na soudní dvůr. A vzhledem k tomu, že se zvyšuje rozhodovací pravomoc Evropského parlamentu, zejména ve postupu spolurozhodování, znamená to, že eh, budeme eh, zastupováni v takovýchto případech, například pokud se jedná o postup eh, spolurozhodování a bude třeba vyložit platnost určité normy, tak na základě primárního práva se očekává, že my budeme vykládat ten eh, náš názor na danou otázku před eh, soudním dvorem. Praxe, eh, která vznikla už v době deklerka, stanoví, že my sledujeme jen ty případy, které se týkají platnosti aktů. Ostatní přenecháváme soudců. Jsou tu ještě další prostředky, kterými se zabýváme, například prostřednictvím stanovisek, je třeba se vyjádřit k určitým dohodám mezi členskými státy. A když nás eh, nežádáte, abychom předložili nějakou poznámku eh, k danému tématu, dané dohodě, tak my se samozřejmě nevyjadřujeme. 70. a v 80. letech bylo uznáno, že Evropský parlament má eh, právo se eh, obrátit na soudní dvůr a eh, jednací řád nám společně s dalšími aktéry umožňoval tedy, abychom prosazovali náš náhled na daný, danou otázku nebo na daný spor. To znamená, že tedy buď můžeme sami iniciovat Eh, onem postup, nebo že můžeme být požádáni o tom, abychom vyjádřili naše stanovisko. Někdy se může stát, že jsme přivoláni k danému sporu. Eh, Evropský parlament se může eh, odstnout i v roli obviněného Některé, některé rozhodnutí soudního dvora už se um, udála na základě podnětů z jednotlivých členských států, například z Itálie, byla vedená proti parlamentu. S kolegy jsme se zabývali celou řadou případů, které vzešly z Francie, z Lucemburska. Byli jsme také eh, stranou sporu ohledně rozpočtu. Potom tu jsou různé žádosti ze strany jednotlivců. Eh, jsou tu výhrady eh, k jednání Evropského parlamentu ze strany různých jednotlivců. To proto, že daný jednotlivec je nějakým způsobem poškozen eh, jednáním eh, nějakého poslance, nebo se jedná o imunitu poslanců nebo o nějaké výdaje a podobně. Eh, existuje ještě celá řada dalších případů, kdy můžeme se stát stranou sporu. Například novináři nebo občané žádají, aby měli přístup k určitým dokumentům. A My eh, můžeme zaručit přístup k určitým eh, dokumentům, což je třeba vyjasnit u soudního dvora. V případě, kdy my přijímáme na sebe zodpovědnost, je třeba, abychom si prostudovali přílohu 7 jednacího řádu. Jedná se o kompetence výboru. Například eh, sou, eh, pardon, právní výbor má určitou kompetenci a já vám to teď mohu přečíst. Má kompetenci eh, v otázkách, které se týkají práv parlamentu a zastoupení parlamentu při sporech eh, u soudu první instance. To znamená, že se můžeme také z vlastní iniciativy obrátit na soudní dvůr. Eh, provádí se to tak, že vy jako orgán, jako výbor přijmete rozhodnutí v tomto směru. Tato zpráva je pozděmnou podepsána a Může se stát, že nebude chápána jako věc, která byla učiněna správným způsobem. A proto vy jako výbor pod vedením předsedy eh, parlamentu můžete doporučit, aby byly aby Evropský parlament jednal a abych eh, tedy jmenoval ty aktéry, kteří se budou účastnit daného soudního sporu, kteří plní úlohu advokátů. V tomto případě poté eh, se jedná s radou, dochází k různým konzultacím ohledně právních základů Vzhledem k tomu, že se rozšiřuje spolurozhodování, věci se stabilizují. My jsme měli hodně potíží kvůli tomu, že málo byl využíván postup spolurozhodování a čím více se spolurozhodování použije, tím máme menší potíže. Já jsem chtěl tedy vyjít eh, z takového obecného pohledu. Je tu velký počet případů, kdy nás jako poslanci žádáte, abychom jednali jako právní služba a já vykonám tady svůj úkol, ale e, tím to skončí. A e, tam dochází k určitému konkrétnímu problému a to e, lhuty. Protože tu jsou určité lhuty, které se týkají um, týkají otevření určitého případu soudního dvora. Předseda výboru eh, nečeká eh, celou dobu na to, až, až já nebo někdo jiný mu oznámí, kdy je třeba co udělat, takže eh, dochází k určitým spožďováním. Na základě článku 128 jednacího řádu um, si můžeme objasnit tuto situaci. může se stát, že například předseda parlamentu nezdílí názor předsedy e, právního výboru. Právní výbor například požádal předsedu parlamentu, aby nějakým způsobem jednal, tento ovšem nechtěl učinit. Abych to tedy e, vyjasnil, e, mohlo se, mohlo se stát i opak. Ehm, nemuselo se stát nutně tak, že předseda výboru chtěl jednat a, Evrop, a předseda Evropského parlamentu nikoli. Mohlo to být i přesně naopak, že předseda Evropského parlamentu chtěl jednat. Další případ, kdy se mohou ehm, ehm, mohou představitelé Evropského parlamentu obrátit na soudní dvůr, jsou případy anulování určitého aktu rady tomto případě plenární zasedání eh, musí eh, potvrdit, zda je rozhodnutí eh, právního výboru správné. Pokud ne, tak předseda Ruského parlamentu stáhne stáhne tedy tento případ. A nicméně soudci takovouto situaci nemají rádi. Oni neradi bývají loutkou v rukou někoho jiného. Nicméně vždy se dá eh, říci, že my jsme se tedy spletli a že eh, plenární zasedání rozhodlo jinak a pak celý případ tedy postupuje, jak eh, je možné na základě dané situace. Když dojde k žádosti o vyjádření předběžného eh, právního názoru, Mohu vám uvést příklad eh, z rané doby, stalo se před třemi, čtyřmi eh, roky. Právní výbor, plenární zasedání i přes Evropského parlamentu se shodli, že je třeba změnit nařízení, takže dnes jde k nějakému sporu mezi právním výborem a předsedou parlamentu ohledně předložení určitého názoru na předběžný eh, názor eh, soudního dvora, musí být další konzultaci. Nastupuje další stádium, konference předsedů se k tomuto vyjadřuje a na závěr nicméně opět rozhoduje plenární zasedání Evropského parlamentu. A e, posléze je třeba dodržovat e, koherentnost Evropského parlamentu a proto, e, proto případně tedy se musí k danému tématu vyjádřit konference předsedů nebo konference předsedů politických stran a posléze je vše ještě předloženo hlasování na plenárním zasedání. Mohu případně ještě odpovídat na to, jak vypadá současná situace s judikáty. My nezapomínáme na to, že jsme jen mm, služba institucí. Velice rádi vám tuto službu poskytujeme. A nehledě na tlak, který tu občas eh, bývá, eh, velice rádi vám takto odpovídáme. Děkuji, děkuji vám, pane Penero, mohu jen potvrdit eh, vaše poslední slova. Ve valné většině případů došlo na prostému souladu v našich názorech. Když jsme měli rozlišné názory, snažili jsme se situaci vyřešit, ale je pravda, že i dva různí právníci mohou mít dva různé názory. Ale chtěl bych každopádně hovořit o jedné věci, kterou se zmínil uh, úplně nakonec, a sice uh, jedná se o změny jednacího řádu v konfliktních případech. To se nepodařilo. A předpokládám, že až budeme uh, technicky prosazovat e, Lisabonskou smlouvu, tak bude třeba změnit jednací řád právě s ohledem na určitá sporná řízení, protože máme určité věci, kdy konference předsedů eh, do toho nemůže zasáhnout. To je opravdu exotické, exotická úprava. A příležitostně bychom to měli změnit. Máme tady dvě otázky, kolega Bedů a kolega Masady. Kolega Bedů, prosím. Având în vedere că președintele Parlamentului European este reprezentantul legal al instituției, pe de-o parte, Dar pe de altă parte, agenții sunt cei care instanță Parlamentul European. Chci poděkovat panu Penrovi za tuto zprávu. Vzhledem k tomu, že e, se e, hovoří o těchto aktérech, těchto zástupcích Evropského parlamentu, mají nějaký všeobecný mandát? nebo jen konkrétní? Eh, já bych chtěl poprosit, říká pan Lene, abychom se, eh, mm, abychom shromáždili dříve dotazy. Pane předsedo, jak jste říkal, konference předsedů eh, se mm, zabývá těmito případy, jak bylo řečeno, ale já jsem nepochopil, za konference předsedů je aktivně legitimována k tomu, aby probírala takovéto případy. Zdá se tedy, že ne takže já jsem to asi dost dobře nepochopil. Takže na tu první otázku bych, pane předsedo, řekl, že eh, samozřejmě ti eh, prostředníci nebo eh, zástupci soudu si to vyžadují u každého případu. Já musím jmenovat dle svého uvážení v každém případě. Každý případ začíná určitým instrumentáriem, a, a jsou jmenováni určití lidé, kteří eh, zastupují parlament. Já mám spíš problémy, eh, které se týkají zásadnější povahy. Potom můžou být i jazykové problémy. Takže jednou to bude pan A a později paní B. Takže já mám vyměřený hrací prostor a já jmenuji eh, toho daného úředníka. Takže podle, eh, já, já vykonávám tu pravomoc eh, podle daného konkrétního případu. Musím to tak činit, tak abychom eh, také dodrželi lhuty. Takže často se tedy právě k tomuto musím uchýlit, abychom vůbec dodrželi dané lhuty. Potom k vaší další otázce. Mohli bychom říci, že, eh, že pravidlo 128 je anachronismem. To není nesporné. Mezi předsedy a naší právní službou existuje eh, eh, rozdílný názor předseda má také svoji právní službu a poprosil nás, abychom do toho vstoupili. A také eh, požádal o podporu kolegů z politických frakcí. To je svým způsobem anachronismus. Pane předsedo, vy to asi znáte. Že se to takhle změnilo. To znamená, že tenhle anachronismus Tady samozřejmě jde o hledání spojenců a tak dále. A to se teď projevilo a s tím toho mnoho nenaděláme. A jinak můžeme eh, se obrátit na Evropskou komisi a tam jsou také dány jasné, dány jasné lhůty. Já nevím, jak bychom měli vyhodnotit tenhle model. Nevím, eh, kdo by měl rozhodovat jinak. Plénum a odpovědný orgán. Nebo se můžeme obrátit na článek 19 ale to už bych zacházel možná příliš daleko. Za to nezodpovídám. Ale pokud chcete vytvořit eh, rovnováhu mezi článkem 19, který už tady máme celou věčnost, a eh, tím, co vyplývá z článku 128, tak bychom museli říci, že o tom musí rozhodnout plénum. No tak jsem rád, že jste nám vysvětlili celou tu historii, ale my jsme měli takový případ, eh, a sice žalobu Mm, kvůli evropským eh, společenstvím, eh, eh, evropské společnosti nebo akciové společnosti. Já už nevím, o co vlastně šlo a právní výbor si myslel, že bychom měli zažadovat, zažalovat předseda pod vlivem zasedání rady, kdy mu bylo řečeno, neuděl, nedělej to za žádných předpokladů protože tehdy se rozhodovalo o smlouvě z NIS. Myslím, že tehdy byl předsedou Pat Cox a rozhodl se nežalovat. Potom se změnil jednací řád a do něj se napsalo, že když právní výbor si myslí, že by se mělo žalovat, tak musí předseda žalovat a když se chce o to odchýlit, tak se musí obrátit na plénum. A potom jsem měl jiný případ, kdy se nejednalo o porušení eh, práv parlamentu, ale o otázku účasti a tam právní výbor, eh, bylo to před několika měsíci na plénu, Eh, se eh, rozhodl otázat se konference předsedů a ta by měla potom eh, právo změnit rozhodnutí právního výboru. Já si myslím, že to je exotický postup, protože rozhodnutí technické povahy by nemělo být, být tedy padat konferencí předsedů, ale jenom plénem. Takže eh, na tohle to bychom eh, měli myslet při příští eh, reformě jednacího řádu a myslím, že náš výbor by k tomu mohl podat podnět. Dobrá, máme další otázky na pana Peneru, takže není-li tomu tak, můžu vám znovu poděkovat, ale zatím vás nepropouštíme. Mm, my teď přecházíme k neveřejné části našeho zasedání. A poprosím eh, ty z vás, eh, kteří se nemohou běžně účastnit neveřejných zasedání, aby opustili sál. My budeme pokračovat s panem Pererou dál.